Děkuji. A teď jdeme k bodu zprávě pana Cvěvky, kde se jedná o příslušnost uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí. A na zahájení dávám slovo panu zpravodaji, panu Cvěvkovi. Bardzo děkuji, pani przewodnicząca, e, paní komisarzu. Eh, pane mm, komisaři, vážení kolegové. Na samém začátku bych rád zúraznil to, že přesto, že jsme pracovali na eh, návrhu přepracovaného změní na řízení a stále na něm ještě pracujeme, eh, máme tady zvláštní legislativní režim, Evropský parlament má vlastně konzultativní roli zatímco rada je eh, jediným eh, zákonodárcem, tak práce, kterou tady musíme odvést v Evropském parlamentu, byla eh, vykonávána s velkým ehm, nadšením a vírou v to, že budeme velmi účinní. Chtěl bych tedy začít tím, že poděkuji všem těm, kteří byli zaangažováni. Chci poděkovat Evropské komisi za to, že přišla s tímto návrhem a že udělala velmi dobrý recast řízení rady. Brusel, Brusel 2. Chtěl bych poděkovat kolegům eh, z výboru, stínovým zpravodajům. Bylo potěšením s nimi spolupracovat. když jsme dělali eh, návrh přepracovaného znění nařízení. Přestože návrh komise byl velice dobrý, tak parlament eh, přeci jen zavedl určité návrhy, které podle mého názoru zlepšují text. Návrh komise ho zlepšuje a na druhé straně eh, je rada připravena, více připravena začlenit naše návrhy. Dovolte mi, abych se věnoval nejdůležitějším aspektům. Za prvé, eh, vyslechnutí dítěte. To je klíčová otázka eh, pro nás v tomto nařízení, protože jsme přesvědčeni o tom, že Eh, jsou tu, pokud jsou tu spory mezi rodiči, kteří se týkají péče o dítě, eh, nebo eh, je tu únos ze strany rodičů, tak dítě je tím nejslabším článkem řetězu. Musíme dítě ochraňovat. S dítětem nemůžeme zacházet jako s předmětem u těchto sporů a proto jsme se pokusili zapracovat všechny tyto prvky, které ochraňují dítě co nejvíce. Samozřejmě nemůžeme vyslechnout dítě v každém případě, eh, můžeme to ale vyžadovat u soudu, je to na soudech, aby to rozhodli. Ale nová věc tady je potřeba eh, legitimizovat rozhodnutí eh, nevyslechnout dítě. Proto soud rozhodne, že se nebude výslech dítěte, tak musí legitimizovat toto rozhodnutí. A také se zdůrazňuje skutečnost, že tyto výslechy by měly být založeny na společných standardech, mělo by to být příznivém prostředí prostředí pro dítě pokud možno mimo soud. Mělo by to být také prováděno specializovanými soudci nebo odborníky bez jakéhokoliv nátlaku zvenčí, e, nátlaku rodičů nebo třetích stran a bez účasti rodičů. Toto je velice důležité. Navrhujeme aby e, v těchto otázkách, které jsou spojeny e, s rodičovskou zodpovědností, aby zprostředkování bylo také vzato v potaz jako taková alternativní cesta um, eh, urovnat tyto spory. Mediace je, je daleko lepší možnost než soudní řešení. Celý ten postup to zkracuje a eh, určitě ušetřuje, ušetří se tím i peníze. Pak je to další otázka, kterou jsem zde chtěl přednést a eh, to je umístění dítěte v nějaké pěstounské rodině a nebo v nějaké specializované instituci, ehm, je to rozhodnutí ehm, soudu. Já jsem dodal své vlastní návrhy k návrhu výboru, eh, tedy komise, pardon, a tak, aby soud mohl vzít v potaz takovéto rozhodnutí, eh, je tu dána možnost ponechat dítě v rodině, eh, v tom členském státě, kde to řízení eh, probíhá. Je to velice užitečné řešení, když eh, tento postup, protože tento postup pak není tak časově náročný. Také podporujeme myšlenku zrušit doložku vykonatelnosti, jde o také vymáhání rozhodnutí ze strany jediných členských států. Ukázalo se to být správným řešením i v jiných nařízeních. Takže omlouvám se za to, tento dlouhý úvod a teď budu sledovat diskuzi s velkým zájmem. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo komise. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci. Nařízení Brusel 2a je klíčový nástroj pro to, jak řešit přeshraniční rodinné otázky a jak zajistit ochranu dětí. Je to revize, která se snaží vyřešit určité nedostatky, pokud jde o řízení týkající se rodičovské odpovědnosti, na které v minulosti ukazovali rovněž poslanci. Jsem velmi rád, že komise a parlament mají společný cíl, že chceme zabránit tomu, aby případě přeshraničních řízení e, se děti stávaly obětmi těch dlouhotrvajících sporů. Rovněž chceme usnadnit řízení tím, že se budeme snažit snížit délku a náklady na tato řízení. Ještě předtím, než pohovořím o jednotlivých pozměňovacích návrzích, tak bych nejprve chtěl vyjádřit poděkování panu zpravodaji, panu Zběvkovi za vynikající spolupráci k této věci. Jsem velice rád, že tato zpráva zohledňuje e, potřebu zajistit co nejkratší a nejsnadnější eh, navrácení dětí do rodinného prostředí. Zejména vítám opatření obsažená ve zprávě, která mají za cíl výrazně snížit prodlevy při navracení dětí, které byly uneseny jedním z rodičů. Toto je v souladu s návrhem komise. Tato opatření budou v praxi znamenat mnohem méně složitá řízení pro rodiče a rychlejší rozhodnutí soudů u přeshraničních případů. Tady toto by mělo pomoci dětem získat znovu stabilitu, kterou tolik potřebují a co nejrychlejší návrat do běžného rodinného života. Podpora a vymáhání rozhodnutí ve chvíli, kdy je učiněno, je dalším zásadním aspektem pro to, aby byla zajištěno prosazování práv dětí a jejich rodin. Zrušení e, řízeních prostřednictvím různých prostředníků by tomu také mělo na pomoci. Toto by mělo snížit náklady i prodlevy, ale zároveň by měly být zachovány nezbytné bezpečnostní pojistky, které tady budou v souvislosti s tímto soudním řízením. Já tedy vítám podporu Evropského parlamentu pro tento návrh. Pokud jde o pozměňovací návrhy, právo dítěte být vyslechnuto v rámci řízení, tak beru na vědomí přání parlamentu, aby tady byly společné minimální standardy stanovené na úrovni EU, které navrhne komise, jako na například standardy, které se budou vztahovat k praktickým aspektům řízení. My určitě můžeme technicky posoudit proveditelnost těchto opatření. Ovšem s ohledem na stávající pravidla a postupy v jednotlivých členských státech a na to, že v jednotlivých zemích se to velmi liší, považujeme za efektivnější spolehnout se na stávající standardy definované v úmluvě o právech dítěte OSN, kterou už eh, podepsali, jak níž se připojili všechny členské státy EU. Mám na mysli zejména to, co je uvedeno v konečné verzi tohoto nástroje. Posílení práv dítěte je jednou z hlavních priorit Evropské komise. Naše návrhy v této oblasti by měly zajistit, že děti dostanou možnost být vyslechnuty v rámci soudního řízení. Vzájemné uznávání postupů členských států v této oblasti by mělo zabránit tomu, že bude odmítnuto uznat určité postupy a kroky a mělo by na pomoci lepšímu přenášení rozsudků v rámci EU pro zajištění efektivnosti a proto, abychom zabránili určitému překrývání, jsme tam nezahrnuli konkrétní pravidla pro mediaci, hmm. jak to požaduje parlament. Stávající směrnice o mediaci už ošetřuje efektivně různé mediační mechanismy a umožňuje poskytovat podporu rodičům při řešení těchto případů. Konečně konstatuji, že vaše pozměňovací návrhy také kladou důraz na úzkou spolupráci mezi orgány členských států. I zde mluvíme jedním hlasem. Ústřední orgány jsou přímým protějškem eh, a partnerem rodičů a měly by sehrávat klíčovou úlohu při provádění nařízení. Zpráva a předkládané pozměňovací návrhy jenom zdůrazují potřebu co nejefektivnější spolupráce. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď má slovo paní Deli za výbor Pety. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, také chci poděkovat panu zpravodaji oč tu dnes diskutujeme, to je nesmírně citlivé téma, která ovlivňuje životy tisíce občanů, především dětí v EU. Tudíž je naše poj- povinnosti zabezpečit, aby děti i rodiče, kteří konají v dobré víře, byli chráněni. Je příliš mnoho případů únosu dětí jedním z rodičů a proto musíme konat. Princip, kterým se necháváme vést, že eh, Ochrana dítěte před únosem je zcela zásadní, ať už se nachází kdekoliv. Situace, v ní žijeme, se mění a záležitosti rodinného práva se změnily rovněž, protože záležitosti rodinové, rodinného práva eh, byly předtím ve svrchovanosti jednotlivých států a ty o nich rozhodovaly, zatímco teď už se musí řídit mezinárodními smlouvami stejně tak jako mezinárodními předpisy v oblasti svěřování dětí do péče. Proto se domníváme, že jakýkoliv návrh musí být efektivní a zabezpečit co nejlepší zájem dítěte. Proto potřebujeme uzavřít všechny mezery a zabezpečit, aby legislativa nemohla být interpretována tak, aby upřednostnila toho, kdo je odpovědní za únos dítěte. Musíme zabezpečit, aby Evropský soud dítěte a Mezinárodní soud, který koná rozhodnutí v této oblasti, konal a je třeba snížit anebo naprosto eliminovat ten takzvaný forum shopping a snížit eh, jakoukoliv újmu na dětech. A já věřím, že toto je jediný způsob, jak můžeme zabezpečit efektivní eh, eh, justiční ochranu dětí v Evropské unii, ať už žijí kdekoliv. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně, a nyní dostává slovo Pavel Svoboda. Vážená paní předsedající, vážené pane komisaři,

Dávám slovo paní poslankyni eh, Evelyn Gepard. Máte tři minuty. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři. Pan Svoboda se o tom právě zmínil. Daleko více lidí než dříve Eh, žijí spolu eh, a na základě toho, že využívají toho unijního občanství, ale má to také druhou stránku vince, protože ne všechna manželství jsou úspěšná. Když jsem, eh, byla, když jsem působila v jedné funkci v Evropském parlamentu, tak jsem viděla, jak to s těmi dětmi vypadá. Slyšela jsem nehezké příběhy, které děti zažívaly. A já jsem byla velice příjemně překvapena, když se mohla konstatovat, že Evropská komise velkou část návrhů, které jsem tenkrát předložila ke zlepšení situace dítěte, převzala a zapracovala je do návrhu. A to je jistě dobrá věc. Eh, zejména došlo k větší, musí existovat lepší spolupráce mezi soudy rychlejší, protože čím déle trvají taková, takové postupy a řízení, o to horší je to pro děti. Další oblast a také právní jistota, která je s tím eh, spojena. Další mimořádně významná oblast je výslech dětí musíme se postarat o to, aby práva, která měly vyplývající z rezoluce OSN, byla dodržena. Eh, děti musí být vyslyšeny skutečně tak, jak je to eh, jak je to v kontextu jejich věku, musí být dotazovány v určitém ochraném rámci Eh, v mateřštině a nikoli v nějakém velkém sále, které může být příšerné pro dítě, když je to například soudní síň. Musíme dbát na to, aby rámcové podmínky byly řádné a aby byly pro děti přijatelné. Další bod, a tady jsem skutečně panu Cvěvkovi nesmírně vděčná, my jsme tady velmi dobře spolupracovali, to je právě otázka mediace. Ane, ano, máme úpravy eh, k mediaci v Evropské unii, ale to ještě nestačí. Nestačí to, když vidíme, že soudy nevyužívají tyto možnosti stávající. Musíme se postarat o to, aby zejména rodiče, kteří nemají mnoho prostředků, eh, nemuseli platit ty prostředky eh, v rámci soudních výloh. Proto ta mediace může vést za prvé k tomu, jak jste, pane Cvěvko, správně řekl, že se uspoří náklady, protože řízení mohou být rychlejší, možná, že nějaká řízení na základě mediace vůbec nebudou nutná a je to také daleko příznivější pro dotyčné strany. Poslední bod, a to tedy tady ještě musím zmínit, kde jsme se nemohli dohodnout, kde pan Zvěvka a já jsme nebyli stejného názoru a bohužel ani parlament, to je otázka registrovaných partnerství. Já nemohu pochopit, proč děti z registrovaných partnerství nemají mít stejná práva jako děti eh, z jiných manželství. A tady si myslím, je třeba, abychom ještě popracovali do budoucna, protože to je nesnesitelná situace. Děkuji mnohokrát. A teď za EKR paní Gerige. Wenn zwei sich streiten, kolegyně, kolegové, když se dva hádají, platí třetí. To je taková stará moudrost, která popisuje, co, čím trpí dětmi, když se jejich rodiče rozvádějí. O to důležitější je, aby se v případě odluky skutečně na první místo postavil zájem dítěte. A tady Německo má povinnost, naše spolková vláda musí přepracovat rozvodové právo a právo odluky. Potřebujeme konsekventní model, stejně tak jako ostatní členské státy. Celá řada peticí v Evropském parlamentu mi ukazuje, že i tady potřebujeme rozsáhlou reformu. Více než rok jsem doprovázel francouzskou matku a její dceru v tomto obtížném procesu. Dnes naštěstí padlo rozhodnutí pro eh, její, ve prospěch její musíme si uvědomit, že doposud byly zanedbáváni otcové a těm by takovéto nové předpisy pomohly. Evropa může vyslat sen, ne impozy, aby pohla i německou politikou a proto to učiníme pro blahu našich dětí. Děkuji mnohokrát a teď má slovo pan Chrysogonos. Děkuji, pane Πρόεδρε. Η Děkuji. Nárůst počtu mezinárodních párů nám ukazuje, jak je důležité situaci v této oblasti zlepšit a že je potřeba vyjasnit evropskou legislativu v této oblasti, pokud jde o soudní příslušnost a uznávání rozhodnutí. A také s ohledem na množící se počty mezinárodních eh, únosů dětí, protože nám v mnoha oblastech chybí právní jistota a řádné právní postupy. A to představá, představuje opravdu veliké problémy pro rodiny, které jsou tímto dotčeny. A musíme mít zejména v popředí našeho zájmu osudy dětí a také nezapomínat na děti migrantů. Rovněž bychom měli v této oblasti podpořit vzdělávání našich soudců a také ještě zapracovat na oblasti mediace. Pokud jde o mezinárodní únosy, tak těm by se měly věnovat speciální soudy a měli bychom zajistit, že veškerá rozhodnutí, která budou učiněna, budou respektovat i soudy mimo EU. Děkuji. Děkuji a za EFDD má slovo paní Laura Ferrara. Děkuji, paní předsedkyně. Návrh přepracování nařízení Brusel 2b je e, velmi příhodný. Je potřeba zjednodušit postupy při uznávání soudních rozhodnutí a zlepšit ochranu dětí a nezletilých. Také je potřeba zdůraznit princip, který hovoří o tom, že ochrana práv dítěte musí předcházet všem ostatním aspektům. Rovněž je potřeba zlepšit informovanost právních eh, úředníků v jednotlivých členských státech. Rovněž podpora mediačních řízení je velmi důležitá, je potřeba co nejvíce zajistit nestranost. Ale co ještě nebylo vyjasněno, je koncept obvyklého bydliště a není tady zatím ošetřeno riziko v tom smyslu, že soudy budou dělat rozhodnutí ve prospěch právě občanů svých zemí, aniž by byla v potaz to, co rozhodly už soudy jinde. Děkuji. A slovo má za ENF Žil Lebreton. Merci, madame. Děkuji vám, paní předsedající. Únosy přeshraniční dětí jsou závažným problémem. A toto se týká ve Francii především francouzsko-německých manželství. Když se rodiče rozdělí, děti se dostávají do Německa, přestože francouzská justice svěřuje dítě do péče toho rodiče, který je ve Francii. Dnes se raduji, že se že mohu konstatovat, že naše prozby byly vyslyšeny. Zpráva pana Cvěvky eh, hovoří o tom, jak se eh, zlepší situace dítěte. Máme tady zlepšení. Za prvé, snižování vyřízení na maximálně 18 měsíců. Za druhé, nasazení specifi- specializovaných soudců pro děti a mládež. Za třetí, apel na ústřední orgány, aby implementovali eh, tato ustanovení velice efektivně a proto podpořím zprávu pana Cvěvky. Děkuji mnohokrát. A nyní za EPP Estaras Ferragut. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, konfliktky přeshraničních nebo mezinárodních manželství a také přeshraniční únosy dětí se mm, zvyšují. Existuje 16 tisíc mezinárodních manželství a e, přitom dochází k velkému počtu rozvodů a také únosu dětí. To je téma, e, které je nesmírně mm, e, významné k vyřešení a proto máme nařízení, které neslo určité plody a snažilo se řešit tuto situaci, ale několik let po jeho aplikaci můžeme konstatovat, že přinášel i další obtí potíže. Ty potíže byly popsány, tady týkala se zejména justiční spolupráce, řízení, ochrany mladistvých a také odstranění doložky vymahatelnosti a především Právní nejistota, eh, která velice často způsobovala eh, zbytečná protahování jednání, čímž samozřejmě trpí zejména děti a mladiství. A proto vítám revizi tohoto nařízení pro zlepšení právních cest a jejich zefektivnění, pro podporu mediace, pro podporu Eh, harmonických řešení a především proto, aby se chránil zájem dítěte, což musí být ve středobru naší pozornosti. To je krok, jak bude Evropa blíže k občanům. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a nyní za SAD má slovo kolega Guteland. Eh, ett barnvänligt Europa måste vara det vi eftersträvar alla. Det är ett bra... Ano, Evropa, to je to, co si přejeme všichni. Je to dobrá Evropa pro nás všechny a děti by neměly zažívat horší konflikty než eh, to, co se mnohdy děje, a nebo Neměly by být po večerech smutné, ale bohužel to je to, co v Evropě stále ještě zažíváme, protože existuje mnoho přeshraničních rodin, ale zjišťujeme také, že více jak 16 milionů lidí eh, má spory přeshraničního charakteru. 100 tisíc dětí a jejich únosů existuje v Evropské unii. A to jsou děti, které eh, se pak dostávají do skutečných potíží a proto eh, legislativní návrhy musí být přepracovány tak, aby bylo eh, ve středu zájmu blaho dětí. Bylo tu řada nejistot, příliš prodlev a spoždění. Pro mě a pro mou frakci bylo velice důležité, aby blaho dítěte bylo ve středu zájmu a i děti musí být vyslyšeny, proto mám velkou radost z toho, že zítra při hlasování eh, se o toto postaráme. Já a má frakce jsme se zasadili za to, aby toto nařízení zohledňovalo i registrovaná partnerství, ale konzervativní frakce eh, s tímto nesouhlasily. Eh, jsou tu děti, které se dostávají do potíží, protože eh, není ochota jít dále v tom smyslu, že se pomůže právě dětem. A jde hlavně o to, aby vůle dítěte byla ve středu naše pozornosti. Děkuji, pan Borislav Skribek. Další řečník. Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Rád bych poděkoval kolegovi Zjevkovi ke zprávě, která bez zasahování do národních kompetencí řeší vážné praktické problémy mezinárodních únosů dětí a děkuji také kolegům za podnětné příspěvky a za mm, názory, které jste k tomuto tématu přednesli. Rozpad manželství je vždycky tragédii, která eh, narušuje vývoj dětí. Když se dítě stává rukojmím sporu mezi dvěma hadajícími se manželi, kteří by měli být milujícími rodičemi, je to prohra pro všechny strany. O to více eh, jde o to, aby byly vyslyšeny hlasy dětí a v tom smyslu, v kterém zemi a s kterým rodičem chtějí žít. Máme mnoho případů unesených dětí vlastními rodiči do jiných členských států, to znamená, je to neschopnost evropských soudních mechanismů zastavit toto šílenství. Věřím, že tento parlament bude pokračovat v nastaveném trendu a že práva dětí v jakékoliv situaci a v kterémkoliv stupni vývoje budou bezpočně ctěny a chtěl bych tímto poukázat i na ty děti, které jsou eh, ještě v, v těle ženy a které se ještě nestačily narodit. I tato práva musíme chránit. Děkuji a další je na minutu mm, pan Erik. Děkuji, paní předsedkyně. Velké množství evropských občanů prostřednictvím různých peticí neustále poukazuje na závažné porušování základních práv, které toto nařízení by mělo chránit, a zejména práva dětí a rodičovskou odpovědnost. Zejména e, se tady jedná o to, jakým způsobem by některá opatření měla být realizována v praxi, jak by, e, a poukazuje se na různé případy v Německu, pokud jde o rodiče ne německé příslušnosti. Hovoř, e, německé orgány jsou vyzývány k plné spolupráci. Ale jsou to často události, které trvají velmi, velmi dlouho, vlečou se velmi dlouho a nejsou náležitě činěna soudní rozhodnutí. A to má jednoduchý důsledek, kdy dochází k opravdu netolerovatelné nespravedlnosti a je tedy potřeba posílit kontroly ze strany evropských institucí, pokud jde o to, jakým způsobem jednotlivé orgány v členských státech brání práva dětí a nezletilých. Děkuji a slovo má pan, poslan, pan poslanec Zamidimech. Iva, il Děkuji. Já myslím, že všichni se shodneme na tom, že musíme se snažit, aby děti byly chráněny před nebezpečími. To bylo vždy jedna z velkých evropských hodnot. A toto bychom se měli snažit dělat tak, že budeme zlepšovat, jakým způsobem jsou řešeny mezinárodní únosy dětí. Je velmi důležité, abychom měli jasně nastavená právní a soudní opatření. Zmínil bych třeba jeden případ z Malty. Byl tady malský otec, který dostal svěřeného syna do péče prostřednictvím rozhodnutí malského soudu, ale měl veliký problém při výkonu tohoto rozhodnutí, protože matka syna unesla a z Malty odcestovala. Mluvíme tady opravdu o konkrétních případech, o reálných případech. Mluvíme tady o něčem, co se dotýká každodenního života našich občanů. Eh, ano, toto nařízení by mělo umožnit, že návraty unesených dětí budou probíhat efektivněji, že bude omezena časová délka těchto, jedna, eh, těchto řešení těchto případů a také by budou podporována mediační řízení. A rovněž bude podpořen jeden velmi důležitý princip a to sice, že hlavně je potřeba vždy dbát ohled na nejlepší zájem dítěte. Děkuji a nyní za socialisty minutu a půl paní Kiniči. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji pane komisaři. Návrh nařízení, o kterém hovoříme, přichází ve velmi vhodný moment, protože musíme upravit právní rámec, který je velmi často předmětem kritiky, pokud je o to, jak je prováděn v jednotlivých zemích v oblasti řešení těchto přeshraničních eh, manželských sporů a péče o děti v přeshraničních vztazích, kdy někdy to trvá opravdu velmi, velmi dlouho, pokud je o mezinárodní rozvody. Eh, zejména vítám zavedení principu vyslechnutí dítěte, protože je opravdu zásadní, aby dítě mělo možnost vyjádřit svůj názor v těchto řízeních. Ostatně to předpokládají i mezinárodní úmluvy a je tedy potřeba brát důraz vždy a pouze hlavně na zájem dítěte ty, eh, to vyslechnutí dítěte musí probíhat podle náležitých standardů a musí zde být brát ohled na to, aby byly co nejvíce omezena určitá traumata, která mohou dítěti vzniknout. Je také eh, tedy dobré, že jsou tady zavedeny maximální lhůty pro navracení dítě a že je tady také se předpokládá ten mechanismus, že dítě bude svěřeno do eh, určité péče a bude tady zabráněno zkrácení jinak velmi dlouhé doby právní nejistoty. Takže já velice děkuji výboru Jury za odvedenou práci. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan poslanec Emil Radev. Uvažujeme, gospodžu председател, uvažujeme kolegy, искам... Paní předsedkyně, drazí kolegové, Dovolte, abych poděkoval panu zpravodaji za jeho vynikající zprávu. Velmi mě těší, že velká část mých pozměňovacích návrhů byla zapracována do závěrečné zprávy. Očekávám, že parlament bude vyslyšen na radě a že naše návrhy budou zahrnuty, byť parlament v tomto procesu hraje pouze konzultativní roli. Chceme lépe chránit dítě v takovýchto případech rodičovské odpovědnosti v případě rozluky, pardon, odluky či rozvodu či unosu dítěte. V rámci nařízení je nezbytné posílit spolupráci mezi ústředními orgány jednotlivých států a také mezi kompetentními sociálními a dalšími orgány je nezbytné v rámci u mezinárodních dvojic aby byly informovány o nezbytných opatřeních, aby se co možná nejvíc, nejlépe zkrátilo řízení, co nejvíce. A e, řízení musí probíhat e, v e, obou jazycích rodičů a musí se také přizpůsobit jazykovému režimu dítěte. Je třeba hlavně zohledňovat, aby dítě bylo svěřeno do péči tomu rodiči, kterému se cítí být blíže, byť žije v jiném státě než v současné době ono děcko. BIS 2 zatím zaručuje svrchovnost členských států mm, e, v oblasti rodičovské odpovědnosti, ale je třeba tady zavést jasnější pravidla. Děkuji mnohokrát, děkuji. A nyní se dostáváme k postupu k HDI. Mohu dát slovo všem, kteří se přihlásili, ale pak, že dodrží řečnickou dobu. Pan Pospíšil, prosím.

neměla širokou většinou odhlasovat nařízení týkající se posílení vzájemné důvěru a vzájemného uznávání justičních rozhodnutí v tak citlivých otázkách, jako je odluka, rozvod, ale především únos dětí a jejich svěření do péče v Evropské unii. Když jsem byl v odpovědnosti ministra spravedlnosti ve Španělsku, zažil jsem tyto věci a proto teď vítám tam vnesení větší jasnosti a posílení práv mladistvých, aby a tu povinnost, aby byli vyslyšeni v každém případě. Eh, eh, ve výboru Pety se upozorňovalo na nezbytnost chránit více mladistvého, protože vidíme, jaké bolestné případy se stávají na základě různých forem. Ale když se teď podíváme, jak tady máme nové formy rodiny, které obohacují rodinu, budu v každém případě hlasovat pro toto nařízení. Děkuji mnohokrát a nyní prosím další pan poslanec. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně tato nová verze nařízení, v němž se jedná o doložku vykonavatelnosti, vymátelnosti, zejména v rodičovských sporech, to je nesmírně významné. Ve výboru PETY se potýkáme s celou řadou případů souvisejících s rodičovskou odpovědností a také s únosy dětí a docházelo k celé řadě žalob prostřednictvím například Úřadu pro mladistvé v Německu. A to, co řekl pan Gerige, je nesmírně důležité. Já vám gratuluji k tomu, že jste o tom hovořil, že i v Německu si přejete dosažení změn. Toto nařízení je nesmírně důležité, protože souvisí s blahem dítěte. E, domnívám se, že je nesmírně důležité, aby tady právě bylo dodržováno to právo vyslyšen dítěte před vynesením soudního rozsudku. Rovněž je důležité, abychom měli specializované odborné soudy, e, které se budou zaobírat únosy dětí. To je správná cesta. Děkuji mnohokrát. Děkuji. pan Avromopoulos

Είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση αμερόληπτης ασφάλειας. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ano, jedním z důležitých aspektů tohoto materiálu je právní jistota, protože v tuto chvíli tady máme velikou právní nejistotu a je to velmi důležité, zejména v souvislosti s případy, které zahrnují manželské otázky a uznávání rozhodnutí. Musíme ale rovněž zajistit, že ten přístup, který tady máme, se bude opírat o jakýsi zdravý rozum, protože eh, se to také vztahuje na ty, kde nemůžeme úplně jasně uplatnit koncept obvyklého bydliště, například také na uprchlíky. Musíme mít tedy jasně nastavenou spolupráci a komunikaci mezi členskými státy a je určitě potřeba klást důraz na zájem dítěte. Paní Záborská, prosím, máte slovo. Paní předsednička, pan... Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Snaha a zlepšení evropské legislativy týkající se přeshraničních manželských a rodičovských sporů je správná věc. Návrh komise respektuje pravomoci členských států a umožňuje jim neuznat či odmítnout vykonat rozhodnutí, které není v souladu s veřejným eh, řádem většiny členských zemí. Já ovšem za nepřijatelné považuji čtyři pozměňující návrhy, které takovéto kompetence omezují. Dva z těchto návrhů požadují, aby členský stát musel uznat i takové manželské svazky, které nejsou v jeho legislativě. A další dva návrhy by mohly vést k tomu, že státy budou muset automaticky uznávat i soukromé rozvody vyhlášené například soudy šaria v muslimských zemích. Chci poděkovat kolegovi Zvěvkovi a jsem si vědoma toho, že v první řadě měl na zřeteli ochranu dětí, ale pokud by návrh přešel, prošel v tomto znění, tak ho nebudu moci podpořit. Děkuji. Poslední eh, řečnice eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři. V tomto okamžiku mobilita občanů je každodenností. No to samozřejmě zvyšuje počet mezinárodních eh, svazků a je třeba vytvářet příslušný rámec, ale je třeba také jasně vytýčit limity na evropské úrovni, aby nedocházelo k porušování pravidel subsidiarita. Tudíž je třeba zabránit tomu, aby se postupovalo proti exkluzivitě v jednotlivých členských státech. Proto 19, 23 a 49 jsou články, proti kterým budu hlasovat. Pakliže tyto pozměňovací návrhy budou schváleny, nebudu moci toto nařízení podpořit. Je samozřejmě zapotřebí respektovat také právo členských států organizovat si tyto záležitosti svým způsobem. A je také e, v záležitosti jednotlivých států, jakým způsobem se řeší soudní spory. Děkuji. Pan Polčák, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dělení slova, já jsem byl zde po celou dobu diskuze a hlásil jsem se do Catch the Eye

Děkuji. Teď eh, pan Avramopoulos, prosím. Teď pan komisař Avramopoulos má slovo. Dear colleagues. Děkuji. Vážení kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat jménem komise za vaši zprávu a také děkuji za vaši podporu vyjádřenou tomuto přepracovanému znění. Vaše zpráva vyvolá debatu na radě. Jsme přesvědčeni, že pod vedením bulharského předsednictví, které toto považuje za svoji prioritu, dosáhneme pokroku k této věci. Dokončení jednání je velmi důležité, protože by pomohlo rodinám v obtížné situaci a také by pomohlo ochraně dětí. Jsem přesvědčen, že toto povede k přijetí opatření, která budou sloužit tomuto velmi ušlechtilému síly. Děkuji mnohokrát. A teď má slovo pan zpravodaj Cvivka. Bardzo srdečně chciałem všem poděkovat za tu nezvykle ciekawą... Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl velmi srdečně poděkovat všem kolegům, kteří se zapojili do této diskuse. Parlament zítra hlasováním ukončí svou účast na uh, této věci. Nicméně já doufám, že to, co bude zítra prostřednictvím hlasování přijato, se stane impulzem pro další práci na radě. Já tedy spoléhám na všechny a chci říci, že zítra nebudeme hlasovat o žádných pozměňovacích návrzích mé zprávě. Pokud já vím, tak pozměňovací návrhy předloženy nebyly a proběhne tedy jednotné hlasování o celku zprávy jako takovém. Takže pokud jste se zatím nerozhodli, zda tuto zprávu podpoříte, chtěl bych na vás apelovat, abyste tak učinili. A chtěl bych rovněž poděkovat všem těm, kdo, vyjádřili, kdo vyjádří podporu mé zprávě během zítřejšího hlasování. Dámy a pánové, toto nařízení, to, celé řízení má za cíl eh, řešit problémy v oblasti rodinného života. Ale zároveň se nesnažíme nijak měšovat do práva rodinného, které i nadále zůstává v kompetenci jednotlivých členských států. A ani v návrhu komise, ani v mojí zprávě jsme nijak nenarušili princip subsidiarity. A chtěl bych vás upozornit ještě na jednu důležitou skutečnost. Toto bude test naší společné důvěry eh, v justiční systémy jednotlivých členských států. Pokud tady ta důvěra bude, tak budeme schopni tuto důvěru využít i pro další budoucí řešení. Děkuji mnohokrát panu Zvěrvkovi. Tím